e un pic, un pic cam dificil să facem ce aș solicita dumneavoastră, dar și... No tak asi by bylo dost obtížné to udělat, takže snad vám tu kartu někdo přenese co nejdříve.